Mexiko na jeho cestě podporovat. Děkuji. Děkuji, pane komisaři Potočníku. A závěrem eh, rozpravy byly předloženy pozměňovací návrhy, celkem šest. Hlasování proběhne po ukončení rozprav. Dalším tématem je Jižní Korea, uzákonění trestu smrti. Napřed za autory uděluji slovo paní kolegyni Weber dvě minuty. Děkuji, pane předsedo po 13 letech bez poprav v Jižní Koreji je velice smutné, že ústavní soud před několika týdny rozhodl ku prospěchu opětovného zavedení trestu smrti. Ve výroku se pradí, že, praví, že to je právní trest na potírání eh, zločinu ku prospěchu veřejnosti. Toto je velmi častý argument, který reaguje nebo je poplatný emocionální situaci v zemi. Znamená to, že trest smrti je považován za prevenci v naději, že když zločinec eh, ví, že za daný trest mu hrozí trest smrti, tak eh, si eh, spáchání zločinu zváží. Ještě důležitější ale je skutečnost, že poprava je nezvratná, není cesty zpět raději, eh, respektive je lepší eh, jednou ponechat eh, zločin bez trestu, než popravit nevinného člověka, řekl Justinian. Vzhledem k tomu, že jeho korejský ústavní soud sám eh, přiznává, že výkon trestu smrti může někdy být eh, proveden i eh, z důvodu určitých justičních omylů. A proto je naším názorem, že tento trest smrti by měl být na dobro zamítnut a zakázán. Vzhledem k tomu, že Jižní Korea je signatářem většiny lidskoprávních smluv, bylo by velmi nepříznivé pro veřejnou a teda obecnou pověst Jižní Korej učinit krok zpět v této věci. Děkuji. Děkuji paní kolegyni Webrové a dále má slovo pan Martin minuta a půl. Děkuji, pane předsedající. Evropská unie a hlavně Evropský parlament má skutečně velice dobrou tradici v boji proti <clears throat> trestu smrti a proto nám nezbývá, než vyjádřit naše politování nad tím, že Jižní Korea opět se rozhodla používat trest smrti a tvrdí, že to není protiústavní. Myslím si, že ale je třeba zde postupovat proporcionálně. Eh, Naposledy, když se o této věci hlasovalo, tak poměr byl 7 eh, ke dvěma. Eh, zatím eh, tedy bylo pouze rozhodnuto, že, Evropský, že korejský parlament by měl o této věci rozhodnout. To znamená o tom, jestli v budoucnosti bude zrušen trest smrti. Korea je v podstatě abolicionistická země. Od roku 1998 nedošlo k žádné popravě a v roce 2007 Amnesty International označila Jižní Kareu jako zemi, která fakticky zrušila trest smrti. Přesto, jestliže si uh, uvědomíme to, že předseda jedné velké Eh, strany v Korsku, že to to moratorium na trest smrti by mělo být skončeno a že by někteří vězni měli být vystaveni trestu smrti. Myslím si, že toto je oportunistický hlas v Koreji a já doufám, že Jižní Korea eh, opravdu udrží toto moratorium a změní eh, zákony tak, aby i po moratoriu již neexistoval trest smrti v této zemi. Děkuji, pane předsedo. Děkuji kolego Martine. Na minutu kolega Kastler. Pane předsedo, vážení kolegové, je politování hodné, že četné státy dnes ve světě mají nelidský typ trestání svých zločinců a že toto eh, povolují. Dle mého názoru nikdo nemá právo rozhodovat o životě jiného člověka, ať již na začátku nebo na konci jeho života a už vůbec ne při trestání trestného činu eh, Toto potrestání barbarského rázu nemá žádné um- místo ve dnešním světě. Papež upozornil na to, že šance na usmíření musí být eh, možná, což při trestu smrti není možné. A proto společně jako politické skupiny žádáme od kolegů v Jižní Koreji, aby společně s námi v Evropě bojovali proti eh, trestům smrti. chci žádat o podporu tohoto usnesení. Děkuji kolega Kastler, eh, kolegyně Veržia. Lors du quatrième congrès při čtvrtém světovém kongresu proti trestu smrti v Ženevě eh, jsme prožívali veliký počet eh, zemí, kde byl trest smrti odstraněn. Jižní Korea šla touto cestou. Eh, žádné eh, odsouzení na trest smrti nenásledoval po roce 1998, ale nyní jsme zneklidněni a litujeme tohoto rozhodnutí. Chtěli bychom, aby komise a také rada požadovali toto tento trest smrti jako zásadní prvek ve vztazích s třetími státy. Je nutné interpelovat vládu Jižní Koreji a také prezidenta, který byl rovněž odsouzen, aby se dali na cestu eh, odstranění trestu smrti. Je nutné být znepokojen eh, také situací eh, i politických odsouzenců v těch této zemi. Děkuji. Následuje kolegyně Lochbíler, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Politika odstranění trestu smrti je úspěšnou součástí zahraniční politiky Evropské unie, což se projevuje v bilaterálních i multilaterálních rozhovorech, také na úrovni OSN. Stále více zemí se rozhoduje vyslovit moratorium nebo odstranit trest smrti zcela. Republika Jižní Korea patřila k těmto státům, kteří v praxi tento trest neaplikovali fungovaly. Nyní však eh, toto usnesení vyjadřuje dnes eh, naši obavu ohledně rozhodnutí Korejského ústavního soudu, eh, kdy bylo řečeno, že trest smrti je možný a byl uzákoněn a tak je možné také tento trest aplikovat. Apelujeme na vládu Jižní Koreji, aby udělala vše, co je možné, tedy aby přijala moratorium moratorium a posléze zákaz provedení poprav. V celách smrti je na 55 odsouzenců a mm, parlament by měl také rozhodnout o odstranění trestu smrti. Myslím si, že je pozitivní také to, že existuje hnutí této společnosti, eh, které chce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 to poslední, eh, ta poslední možnost trestu, eh, která je nezvratná. Eh, člověk přichází o svůj vlastní život a na druhé straně pochopitelně popravčí mají také zodpovědnost za to, že se může stát to, že, zabíjí něko, že, ne, že za, popraví někoho, kdo je nevinný. Doufáme, že to současné rozhodnutí ústavního soudu nepovede k tomu, že ti, kteří jsou odsouzeni které jsou smrti, budou tímto způsobem potrestani. Děkuji. Další. Paní Gerdinger, děkuji. Eh, Jižní Korea je jeden z, <laughs> jeden z hlavních našich obchodních partnerů. Je to také země, se kterou jsme dojednali smlouvu o volném obchodu tak abychom si zajistili přístup na, <clears throat> vzájemně na trhy. E, o to více nás překvapuje, že se naše názory tolik liší, když se jedná o lidská práva a o trest smrti. Trest smrti by měl být zakázán. Co se týče mezinárodní areny, Evropská unie vždy eh, se zastávala zrušení eh, trestu smrti a proto bychom měli podpořit veškerá občanská hnutí v Jižní Koreji, která se eh, snaží eh, o zrušení trestu smrti. Doufám, že skutečně uděláme maximum v této věci, aby se, těm, <clears throat> aby se nám podařilo něčeho takového dosáhnout. Myslím si, že Evropský parlament má dnes nové pravomoc také v oblasti obchody a myslím si, že toho můžeme využít k tomu, abychom trvali na tom, že se zruší trest smrti Jižní Koreji. Děkuji. Teď pan Ziobro, máte minutu. Paní, pane předsedo, jestliže dnešní eh, názory na trest smrti by existovaly během norimberských eh, Eh, procesu, tak potom nikdo z těch, kteří páchali vraždy na milionech lidí, by neskončil trestem, eh, jeho život by neskončil trestem smrti. Nevím, jestli někdo z vás se někdy podíval na rozhodnutí Noriberského soudu. Myslím si, že musíme mít skutečně proporcionální přístup eh, k těmto věcem. Musíme vždy zvažovat vinu, daného zločince. Jestliže hovoříme o genocidě nebo o teroristických aktech, tak opět musíme mít možnost proporcionálního trestu pro tyto lidi. Také v Evropě dnes akademici hovoří o preventivních aspektech trestu smrti. To ale není ten hlavní argument. Tady myslím si, že Evropa zkrátka se rozhodla nejít cestou Eh, eh, eh, trestu smrti, bylo to rozhodnutí demokratické, ale to ještě neznamená, že bychom neměli respektovat názory jiných lidí a proto si myslím, že bychom měli vést diskuse, demokratické diskuse s korejskými kolegy. Děkuji, paní kolegyně Rozbach bohužel přítomná není. Tím pádem jsme vyčerpali seznam řečníků jménem frakcí. Následuje nyní ještě pan kolega Migalský, má jednu minutu. Promiňte. Dámy a pánové, pane předsedo, omlouvám se za spoždění. Já se domnívám, že bychom neměli v této věci zasahovat eh, do vnitřní politiky. Eh, jednak proto, že Jižní Korea je demokratickým státem a eh, rozhodnutí ústavního soudu Jižní Koreje je přece právním zákonným rozhodnutím a proto E, není důvod se domnívat, že tento zákon e, bude uplatňován e, nelegitimně, to znamená ve vztahu k politickým vězňům, ale pouze za spáchání zločinu. A navíc bude mít i určitou morální dimenzi. Dojde-li takovémto, takovýmto způsobem k zastrašení potenciálních pachatelů, tak to bude znamenat, že ochráníme životy nevinných občanů. A proto by Evropská unie, Evropský parlament neměli zasahovat do této věci a přenechat ji eh, korejským orgánům. Děkuji vám. A nyní přistoupíme k postupu Catch the Eye. Ehm, slovo má kolega Sonik. Děkuji, paní předsedající. Ze smutkem. Děkuji, pane předsedo. Jsme smutní um, dozvědět se o rozhodnutí jeho korejského ústavního soudu, protože je to krok zpět eh, v této zemi která 13 let nevykonávala popravy, respektive tresty smrti. smrti. 57 lidí je odsouzeno k trestu smrti a očekává jeho výkon v této věci. Eh, musíme být velmi opatrní. Jižní Korea je ekonomickým vůdcem regionu a měla by být též příkladem v morálním ohledu eh, ostatním. Eh, morální, pardon, trest smrti není žádným zastrašovacím opravovacím prostředkem a nepovede k eh, snížení míry zločinnosti. Děkuji, pane kolego Soniku. A nyní má slovo pan Saska. Vážený, trest smrti je téma, která bude živá do dovtedy. Dámy a pánové, trest smrti bude živý, dokud se budou v lidské společnosti skrývat veškeré bestie a vrahové v domněnce, že budou moci nevinné eh, lidi týrat. Každá z obětí těchto nestvůr měla právo na život, jako my všichni, až do chvíle, kdy jim skřížila cestu takováto obluda, eh, která podle svých zvrhlých eh, choutek se rozhodla o eh, zkáze těchto obětí. Ústavní soud vyřkl stanovisko, že tento zákon není v rozporu s ústavou a to je hodnocení právního stavu. To, že se politické elity v Evropě naším jménem takovéto cesty ústy řekli, neznamená, že i my jsme se stali lepšími lidmi, nebo naše společnosti jsou humány, humánější, ne nikoli hnusné vraždy slušných eh, lidí nepřestalo. Stejně tak jako v Jižní Koreji. Rozdíl je v tom, že evropské bestie se hrdelních trestů obávat nemusí. Respektují náš model na základě Evropské úmluvy o lidských právech, ale jsem přesvědčen, že dřív, než ho vnutíme okolnímu světu, měli bychom se ujistit, že pro slušné lidi je lepším řešením. Děkuji, pane kolego Pasko. A nyní závěrem eh, má slovo paní kolegyně Židlická. Děkuji, pane převodničonce. Děkuji, paní, pane předsedo. Já bych chtěla obrátit vaši pozornost ke skutečnosti, jak je smutné eh, akceptovat eh, rozhodnutí ústavního soudu. V roce 1997 byla vykonána poslední poprava a nyní jsme svědky e, opět rozsudku, který praví, že e, trest smrti není v rozporu s právem na lidskou důstojnost a není ani v rozporu e, s ústavou. Nejvyšší soud pravil, že společnost je také nakloněna trestu smrti a je pro nás velmi smutné toto slyšet, protože Jižní Korea je v skutku ekonomickým vůdcem regionu a měla by též sloužit jako příklad, pokud jde o dodržování lidské důstojnosti a právo na život. Děkuji vám, paní kolegyně Židevská, a nyní jsme tím ukončili postup ke HDI a závěrem má ještě slovo pan komisař Potočník. Děkuji, děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Boj proti trestu smrti je základem, lidské, <clears throat> základem politiky Evropské unie v oblasti lidských práv. Považujeme trest smrti za krutý nelidský trest, který přitom neodstrašuje potenciální zločince, zatímco odstranění trestu smrti podporuje lidskou důstojnost eh, Vítáme celou řadu pozitivních vývojů eh, v této oblasti. Eh, v lednu letošního roku Mongolsko oznámilo moratorium na trest smrti. Během roku 2009 Burundi, Togo a Nové Mexiko, všechny tyto státy eh, zrušily trest smrti. Také OSN přijalo usnesení, ve kterých vyzývá státy, aby zrušili moratorium na trest smrti s tím, že by měli úplně Pardon, že by měli zavést moratorium, říká pan komisař, tak, aby pozdějším krokem mohlo být úplné zrušení trestu smrti. Z tohoto eh, pohledu Evropská unie pochopitelně byla zklamána, eh, když se dozvěděla o eh, rozhodnutí ústavního soudu z února letošního roku. Trest smrti byl schválen v poměru 5 ku 4. Všimli jsme si ovšem a zaznamenali jsme, že tento případ také trošičku souvisí s interpretací korejské ústavy. Nejedná se o politické eh, rozhodnutí, které by znamenalo udržení trestu smrti. Měli bychom si také všimnout toho, co řekli tři z eh, soudců, kteří řekli, že trest smrti v podstatě odpovídá korejské ústavě. Dva soudci zcela jasně řekli, že je potřeba omezit použití trestu smrti a snížit také počet trestných činnost, činů, které mohou být potrestané trestem smrti. Další soudce eh, eh, tvrdil, že jakékoliv rozhodnutí o trestu smrti by mělo být eh, předloženo k veřejné debatě. Soudy i nadále, ale docházejí k závěru, že je potřeba daný trest potrestat trestem smrti. Zatím ale nemáme žádné známky o tom, že by rozhodnutí ústavního soudu mělo mít vliv na korejské moratorium. Vítáme rozhodnutí korejské vlády udržet moratorium na trest smrti tak eh, jak poznamenává usnesení OSN, moratorium by, mělo, by nemělo být vnímáno jako Eh, samoučelné, mělo by být vnímáno jako krok k úplnému zrušení trestu smrti. Podle, v tomto kontextu eh, Evropská unie vyzývá eh, Národní schromáždění Korejské republiky, aby udělali všechno pro to, aby zrušili trest smrti. Jižní Korea vždy bojovala za lidská práva v Ázii. Zrušení trestu smrti by pouze ukázalo, že korejská vláda to skutečně myslí vážně a zavazuje se k podpoře lidských práv. Děkuji, děkuji pane komisaři Potočníku. Bylo zde předloženo pět návrh usnesení, rozprava byla ukončena a hlasování začne nyní. Začneme případem Gilada Šalita. Předloženo je